Bylo to schváleno. Nyní kompromis 2 na straně 9, eh, asi se to liší podle verzí. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Byl, tento kompromis byl přijat. 279 Budeme hlasovat rovněž jmenovitě. Strana 12 ozývá se z publika. Toto hlasování můžeme uzavřít. Tento návrh byl přijat. Kompromis 3. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Tento návrh byl přijat. Nyní kompromis 4. který se týká článku 4. Kompromis 4. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Tento návrh byl schválen. Nyní kompromis 5, který se týká článku 5. Zahajuji hlasování. Přijato přejdeme na kompromis 6, který se týká článku 6. Hlasování zahájeno. Výborně, přijato. Kompromis číslo 7, který se týká článku 7. Hlasování zahájeno. a je to rovněž přijato. Kompromis 8 k článku 8. Hlasování je zahájeno. Přijato. Kompromis 9 k článku 9. Můžeme ukončit hlasování. Kompromis byl přijat. Pokračujeme kompromisem číslo 10. K článku 10 hlasování je zahájeno. No, bylo to schváleno. Kompromis 11 k článku 11. Můžeme toto hlasování ukončit. Návrh byl přijat. Nyní návrh kont 102. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Kont 103. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 12, jmenovité hlasování. Přijato. Kompromis 13. Kompromis 13 k článku 14. Hlasování je zahájeno. Hlasování je, pardon, tedy návrh byl přijat. Nyní kompromis číslo 14. Kompromis 14, který se týká nového článku, eh, článku 14a. Hlasujeme o kompromisu číslo 14. Zahajuji hlasování. Hlasujeme o kompromisu 14, který se týká článku 14a, je to nový. peníze. Hlasování je ukončeno. Návrh byl přijat. Další hlasování je pozměňovací návrh číslo 385. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Ample 57, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kont 111, ale bez 140, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis 15. Zahajuji hlasování. Přijato. Nyní pozměňovací návrh 488. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 489. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme to, prosím. Myslím, že je to spíše zamítnuté, ale prosím, ověřme to. Přijato. Je to přijato. Kult 64, kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. Ověříme. Omlouvám se, je to moje chyba, říká pan předseda, je to schváleno. Libe 147, kdo je pro? Proti? Držel se někdo? To ještě musíme ověřit, omlouvám se, říká pan předseda. Přijato. Libe 148, kdo je pro? Proti? Myslím si, že je to přijato, ale ověřme to, prosím. Je to zamítnuto. Libe 149, kdo je pro? Proti? Drželi se zamítnuto. 494, 149, 142, 142, kdo pro, proti. Já jsem neověřil, zda můžeme Takže zamítnuto. Čtyřista devadesát čtyři, ale bez 150. Kdo je pro? proti, držel se, přijato. Kompromis 16. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 505. Ample 92. Kdo je pro? Proti? Drželi se Přijato. Ekon 80, kdo je pro? Proti? Drželi se. Přijato. Kompromis 17. Ne, to je zřejmě chyba, ne, tisková chyba. Takže týká se to článku 19. Máte v textech kompromis 16? Má to být ve skutečnosti kompromis 17. O 16 už jsme hlasovali, takže je to překlep. To znamená, hlasujeme o kompromisu, který se týká článku 19. Zahajuji hlasování. Můžeme ho ukončit. Tento návrh byl přijat. 515. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. A věříme to. Přijato. 516 až 156. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 64. Kdo je pro? Kdo je proti? Můžeme to ověřit, prosím. Přijato. Kult 66. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 65. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 157. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 67. Kdo je pro? Proti? Držel se? Zamítnuto. Ověříme. Omlouvám se, byla to moje chyba, říká pan předseda, bylo to nakonec schváleno. Ekon 83 až Libe 158. Kdo je pro? Kdo je proti? Držel se někdo? Přijato. 518 hmm, odpadá a další. Takže AVKO 65. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Envy 65. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. NV70, kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. 71, kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. budeme hlasovat unblock od NV72 až po NV86. Kdo je pro? Takže ještě jednou zopakujeme. Hlasujeme unblock od NV72 až po NV86. Hlasujeme v bloku, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, Přijato. NV88. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. NV89. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. NV90. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. NV91 část 1. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Přijato. NV91 část 2. Pro? Proti? Drželi se. Přijato. NV92. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. NV93 pro, proti, zdrželi se, přijato. NV95 až 99, kdo je pro, proti, drželi se, přijato. Envy 101 pro, proti, drželi se. Přijato. Envy 102, kdo je pro, proti, drželi se. Přijato. Envy 103, kdo je pro, proti. Můžeme ověřit 103, prosím. Přijato. Nyní kompromis 18. Zahajuji hlasování. Přijato. Pětset sedmdesát pět. Ne, teď budeme hlasovat tady AVKO 66 a 67 hlasujeme Anbol. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Kont 126 šli bez 159. Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 19. Zahajuji hlasování. Přijato. Ample 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Další no, odpadají. Ample 3. Kdo je pro? Eh, Ample 3 až Libe 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 94. Kdo je pro? Proti? Nebo to odpadá? Empl 4 a šlebe 3. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Přijato. Kompromis 20. zahajuje hlasování. Přijato. Sedmdesát devět. Až po AFKO 4 hlasujeme unblock. Pro, proti, drželi se. Přijato. Ekon 2, kdo je pro? Proti. Drželi se. Přijato. Ověříme to ještě. Přijato. Kult 3, kdo je pro? Proti. Drželi se přijato. Kont 3 pro, proti. Zdrželi se přijato. Libe 7 pro, proti. Zdrželi se přijato. Kult 4, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Kont 4 pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Hmm. Další odpadají. Pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Proti? Nevidím dobře vaše zvednuté ruce. Můžeme prosím hlasovat o té dvojce elektronicky? Mysl, nebo to odpadá? Takže hlasujme prosím elektronicky o pozměňovacím návrhu číslo 2. Přijato. 80. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Zamítnuto. Žádost o ověření ze sálu. Takže ověřujeme 80. Hmm, je to zamítnuto. 85. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. A v kopět. Pro? Proti? Drželi se? Musíme to ověřit. Přijato. 87 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Libe 9 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Kult 6 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Kont 5 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Ověříme. Ověřujeme kont 5. Přijato. Osmdesát šest. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. M plus 7 pro, proti, drželi se. Zamítnuto. Kont 6 pro, proti, drželi se. Přijato. Ample 8 pro, proti. Musíme to ještě ověřit. Přijato. Libe 10. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. 89 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 90 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 91 Kult 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Hm, nevidím příliš dobře vaše zvednuté ruce, ověřme to prosím. Ověřujeme kult 8. Přijato. Ekon 5, kdo je pro? Proti? Drželi se. Přijato. Kult 9 pro, proti, drželi se. Přijato. Ekon 6 pro, proti, drželi se. Přijato. Ověříme Ekon 6. Přijato. Ekon 7 pro, proti, zdrželi se, přijato. 96 pro, proti, zdrželi se, přijato. Ekon 8 pro, proti, zdrželi se, přijato. NV8 pro, proti, zdrželi se, přijato. Liby 11 pro, proti, Drželi se? Ověřme prosím Libe 11. Přijato. 97 pro, proti, drželi se, přijato. Další odpadá. Čtyřka a avko 7 in blok, eh, kdo je pro, proti, Zdrželi se. Přijato. 99. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 98 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Ověříme 98. Zamítnuto. Ekon 9. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. NV10 pro? Proti? Drželi se? Přijato. 100. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. 101. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. 102 pro? Proti? Drželi se? Ověříme to, prosím. Přijato. Pětka a avko osm a ještě 106. Hlasování v bloku. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. Sto tři. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. Ověříme 103. Zamítnuto. 105. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Přijato. Ekon 10. Pro? Proti? Drželi se. Přijato. Ověříme Ekon 10. schváleno. No ale samozřejmě jsem velice rád, když chcete všechno ověřovat. NV11, NV11 pro, proti, zdrželi se přijato. Libe 12 pro, proti, zdrželi se přijato, 107 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Ověříme 107. Tak pro potěšení. 108 pro, proti, zdrželi se, přijato. Popadá. Libe 13 pro, proti, zdrželi se, přijato. Ekon 11 pro, proti, zdrželi se, přijato. Avko 10 pro, proti, zdrželi se, přijato. Šestka pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 21, zahajuje hlasování. Přijato. Návrh 111. Omlouvám se, tak nejprve kompromis 22. Kdo je pro? Ano, máte pravdu. Přijato. A 112 a kont 10 a blok pro, proti, zdrželi se, přijato. Econ 13. Econ 13 pro, proti, zdrželi se, přijato. Ample 10 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, Libe 16 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 113 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, Ekon 14 pro, proti, zdrželi se, přijato, 114 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kult 10 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Liba 18, takže ověříme kult 10. Takže přijato. 115 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Sto šestnáct sekund jedenáct pro, proti, zdrželi se, přijato. Libe 19 pro, proti, zdrželi se, Přijato. Ověříme Libe 19. Zamítnuto, omlouvám se. Sto devatenáct pro, proti zdrželi se, zamítnuto. on... Tak ověřujeme 119. Yes. It has been rejected. Zamítnuto. Avko 15 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Sto dvacet dva pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Libe 21 pro, proti, zdrželi se Zamítnuto. Libe 22 pro, proti, zdrželi se, přijato. Ample 12 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Sto dvacet tři a avko šestnáct v bloku pro proti, zdrželi se přijato, 124 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, Tak přijato, omlouvám se. Ekon 15 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kont 14 pro, proti, zdrželi se přijato. Kult 12 pro, proti, zdrželi se přijato. osm pro, proti, zdrželi se přijato. 127 pro, proti, zdrželi se, přijato. Avko 18 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. NV 12 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ekon 17 a Ample 14 Unblock pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Libe 26 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 135 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 136 pro, proti, zamítnuto, bylo to včetně kont 17, kont 20 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kont 16 a 25 pro, proti, zdrželi se, přijato. 130 pro, proti, zdrželi se, přijato. Ekon 16 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kult 15 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 23, zahajuje hlasování. So it's not a compromise, really? Let's close it. It has been... Přijato. Sto třicet dva. Omlouvám se. 125. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Ověříme 125. Zamítnuto. 132 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ověříme 132. Omlouvám se, přijato. Libe 27 pro, proti, zdrželi se, přijato. Avko 19, pro, proti, zdrželi se, přijato. Sto třicet osm pro, proti. Ověřím 138. zamítnuto. Kult 17 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ověříme. Přijato. 12 pro, proti, zdrželi se, řekl bych zamítnuto, ale ještě ověříme. Zamítnuto. 139 pro, proti, zdrželi se, přijato. Sto čtyřicet pro, proti, zdrželi se, přijato. Věříme 140. Přijato. 141 pro, proti, zdrželi se přijato, Avko 20 pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis 24, zahajuji hlasování. Přijato. Kult 20 pro, proti. Nejsem si jist, ověříme Kult 20. Zamítnuto. Libe 31 pro, proti, přijato. 149 pro, proti, zdrželi se, přijato. Konto 19 pro, proti, zdrželi se, přijato. Ample 15 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Dobře, ověříme Apple 15. Zamítnuto. Avko 22 pro, proti, zdrželi se, přijato. 150 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ovko 23 pro, proti, zdrželi se, přijato, ověříme, Avko 23. Přijato. Libe 32 pro. Ne, tak to padá. Ekon 18. Pro? Proti? Neviděl jsem moc rukou, takže ověříme Ekon 18. Zamítnuto. Kulte 21 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 161. Ten padá. Tak ne. 152 až 155 blok pro. Proti. Nejsem si jist. Ověříme. mírně zamítnuto. 161 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ample 26 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kont 22 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 14 pro, proti, zdrželi se, přijato, Apple 16 pro, proti, zdrželi se, přijato, Apple 17 pro, proti, zdrželi se, přijato, 156 pro, proti, zdrželi se, přijato, E213 a kont 23 a blok, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, Kul 22 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Ověříme kult 22. Yes. It has been rejected. Zamítnuto. Ekon 19 pro, proti, zdrželi se. Přijato. Komp 25 pro. Takže zahajuji hlasování. Adopted. Přijato. 159 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. NV 14 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Ekon 20 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Dobře, ověříme to. Bylo to asi přijato, ale. Přijato. Avko 24 pro, proti, zdrželi se, přijato. Chcete ověřit? Ověřím Avko 24. omlouvám se, zamítnuto. Sto, 162 až Ample 18 Amblok, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. Zamítnuto. Kult 25 a 26 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 165 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. NV16 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 26, zahajuji hlasování. Přijato. Návrh 15. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Avko 26 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 16 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Ověříme 160. 16. Eh, Zamítnuto. 167 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Kult 26 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Kont 28 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Libe 38 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 27, zahajuji hlasování. Přijato. 170 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Libe 39 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, NV18 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, Ample 22 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, ověříme Ample 22. Zamítnuto. Kont 29 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kult 28 pro, proti, zdrželi se, přijato. Ověříme, kult 28. Zamítnuto. 171 jmenovitým hlasováním. Zamítnuto. Ample 23 pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kont 31 pro, proti, Ověříme kont 31. Přijato. Kompromis 28. Zahajuji hlasování. Přijato. Kon 32 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 174 pro, proti, zdrželi se, přijato 175 pro, proti, zdrželi se, přijato, kul 31 pro, proti, zdrželi se, přijato, 176 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kont 33 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kont 34 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 177 pro, proti, zdrželi se, přijato. Ekon 21 pro, proti, zdrželi se, přijato. Avko 27 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kont 35 alibe 43 a blok pro, proti, zdrželi se, přijato. 178 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Libe 44 pro, proti, zdrželi se, přijato. 179 a kont 36 v unblock pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 180 a kont 37 unblock jmenovité hlasování. zamítnuto. nv 19 a Libe 45 a blok pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Komp 29, zahajuji hlasování. Přijato. Kompromis 30. Zahajuji hlasování. Ještě jeden. Přijato. Kompromis 31. Zahajuji hlasování. Přijato kompromis 32. Zahajuji hlasování. Přijato. Kompromis 33. Zahajuji hlasování. Přijato. Návrh 21 pro, proti, zdrželi se Přijato. Kompromis 34. Zahajuji hlasování. Přijato. Návrh 196 pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. Kont 42 pro. Proti. Zdrželi se přijato. Kult 37 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 23 pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kont 43 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Sto devadesát sedm až Libe 52 a blok pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 198 pro, proti, zdrželi se přijato, NV22 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, kompromis 35 pro, eh, respektive zahajuji hlasování. přijato. NV 23 pro, proti, zdrželi se, přijato. Ověříme NV 23. Zamítnuto. Kompromis 36, zahajuji hlasování. Přijato. Návrh 25 a kont 45. Tak návrh 25 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ověříme 25. Rejected. Zamítnuto. 45 in favor. Kon 45 pro, proti, drželi se. Přijato. 200, kdo je pro, proti, drželi se. Přijato. Liby 54, kde je pro, proti, zdrželi se. Přijato. 201, kde je pro, proti, Drželi se, zamítnuto. Ověříme 201. Zamítnuto. 202 pro, proti, Drželi se, přijato. Ověříme 202. Přijato. 203. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Kult 38. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Kompromis 37. Zahajuji hlasování. Přijato. Takže teď se dostáváme na 206. 206 až Libe 55 hlasujeme unblock pro, proti. Drželi se přijato. Kult 39 pro, proti, drželi se přijato. 207 pro, proti, drželi se přijato. 207 ještě ověříme. Přijato. 208. Kult 40 pro, proti, drželi se. Přijato. 208 pro, proti, Nevidím řádně vaše zvednuté ruce, takže prosím, ověříme to elektronicky. Přijato. 209. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis 38. Zahajuji hlasování. Přijato. Takže teď kompromis 39. Zahajuji hlasování. Přijato. Ample 30. Ne, to odpadá. Určitě to odpadá. Tak dobře, říká pan předseda. Takže pozměňovací návrh 28. Kdo je pro, proti, drželi se, přijato. a Ekon 24 v bloku. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. Libe 59. Pro? Proti? Hlasujeme všichni o Libe 59? Takže ještě jednou, prosím, kdo je pro? Pades, eh, pardon, kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 218 pro, proti, zdrželi se. Přijato. A nyní v bloku kult 42 až kult 40, 30 až 31, pardon, kdo je pro, proti, drželi se, přijato. Takže ještě jednou ověříme kult 42. Zamítnuto. Teď kult 43. Pro, proti, drželi se, přijato. Nyní budeme hlasovat o návrhu zprávy jako o celém textu. Hlasujeme elektronicky. přijato. A ještě musíme hlasovat o rozhodnutí, zda zahájit jednání. Budeme opět hlasovat elektronicky. Přijato. Gratuluji zpravodajce paní Rosia. Merci, monsieur le président. Un mot rapide. Děkuji, eh, pane předsedo. Jenom několik rychlých slov. Eh, chtěla bych především poděkovat všem stínovým zpravodajům. Bylo to intenzivní vyjednávání, ale myslím, že to bylo žádoucí. Děkuji také všem těm týmům, kteří pracovali na této zprávě. Doufejme, že budoucí vyjednávání s radou nám umožní obhájit naše stanovisko, které je velmi užitečné z hlediska těchto oznamovatelů. Děkuji. Budeme pokračovat dalším hlasováním. I think that we deserve five minutes break. Možná, že bychom si všichni zasloužili pětiminutovou pauzu, říká pan předseda. Okay. Dear colleagues, let us continue. Vážené kolegyně, kolegové, budeme pokračovat. So we continue voting on... Budeme tedy pokračovat v hlasování. Čeká nás zpráva pana Zvěvky s názvem Využití digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností. Jste všichni připraveni? 103. Kdo je pro? Proti? A můžeme to ověřit, prosím? Ještě počkáme. Zamítnuto. Kompromis 10. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Přijato. Kompromis 11. Pro? Proti? Drželi se. Přijato. Kompromis 12. Pro? Proti? Drželi se. Přijato. Kompromis 13 pro, proti, drželi se. Přijato. Kompromis 14 pro, proti, drželi se. Přijato. Kompromis 15 pro, proti, drželi se. Přijato. Kompromis 16 pro, proti, drželi se. Přijato.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 proti, drželi se. Přijato. Pozměňovací návrh 233, kdo je pro, proti, drželi se. Přijato. 234 a 235 hlasujeme unblock pro, proti, drželi se. Zamítnuto. 236 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 21 pro, proti, zdrželi se přijato. 245, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 247 a 247 unblock pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 22 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 23 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 271, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 24 proti, pardon, pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 1 pro, proti, drželi se. Přijato. 29 pro, proti, drželi se. Přijato. 30 pro, proti, drželi se. Přijato. 31 pro, proti, drželi se. Přijato. Kompromis 2 pro, proti, drželi se. Přijato. 34 pro, proti, drželi se, zamítnuto. Kompromis 3 pro, proti, drželi se, přijato. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. 48 a 49 v bloku pro, proti, drželi se, zamítnuto. 50 pro, proti, zdrželi se, přijato. 51 pro, proti, zdrželi se zamítnutou. Ověříme 51. Zamítnuto. 52. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Kompromis 5. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Přijato. 60 až 62 blok. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis 8 pro, proti,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 proti, zdrželi se. Přijato. 88 a 89 v bloku, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 90 pro, proti. Ověřme, prosím, 90, abych si byl jistý. Přijato. 91 a 92 v bloku pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 93 pro, proti, zdrželi se, přijato. 94 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 95 pro, proti, Nejsem si jist ohledně té 95. -ky. Ověřme to, prosím. Přijato. 96 a 97 pro. Proti. Drželi se. Zamítnuto. 98 pro. Proti. Drželi se. Zamítnuto. 99 pro. Proti zdrželi se, přijato. 100 a 101 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 102 pro, proti, zdrželi se, přijato. A návrh o celé zprávě zahajuji hlasování. Zpráva byla přijata. Gratuluji panu Zvěvkovi. And we continue by... No a budeme hlasovat o další zprávě pana Zvěvky. Jedná se o urychlené vyřizování obchodních sporů. Pozměňovací návrh 23. Kdo je pro? Proti? Drželi se přijato. 24 pro,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 proti, zdrželi se, přijato. 38 pro, proti, zdrželi se, přijato. 39 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se, přijato. 43 pro, proti, zdrželi se, přijato. 44 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 45 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 46 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 49 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 50 pro, proti,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 Můžeme prosím ověřit 73. Přijato. 74 pro. Ne, 74 odpadá, takže 75 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 76 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 77 pro, proti, zdrželi se.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 Zamítnuto 22 pro, proti. Můžeme prosím ověřit 22. <clears throat> Zamítnuto. A hlasujeme o celé zprávě elektronicky. Ehm, přijato. Ještě jednou gratulujeme panu Sevkovi. Now the, the report of Mr. Nyní zpráva pana Francise Zamita Demecha o podpoře spravedlnosti a transparentnosti pro podnikové uživatele internetových zprostředkovatelských služeb. Kompromis 1. Pro. Proti. Drželi se. Přijato. 1,18 pro, proti. Zdrželi se. Můžeme ověřit. Já bych to ověřil. Přijato. 119 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se, přijato. 126 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kom 135 pro, proti, Můžeme ověřit 135, prosím. Přijato. Kompromis 4. Pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis 5. Pro, proti, zdrželi se. Přijato. 143 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se, přijato. 153 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 154 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis, pardon, tedy 180 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 11 pro, proti, zdrželi se přijato. 205. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Přijato. 206 pro. Proti? Drželi se. Přijato. Kompromis 12 pro. Proti? Drželi se. Přijato. Kompromis 13 pro. Proti? Drželi se. Přijato. Kompromis 14 pro, proti, zdrželi se, přijato. 238 pro, proti. Ověřme prosím 238. Přijato. Já vím, že je to únavné, ale poprosím vás, abyste zvedali dobře ruce. 239 pro, proti, zdrželi se. Nejsem si jist. Ověřme to, prosím. Zamítnuto. 240 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 15 pro, proti, zdrželi se, přijato. 250 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 251 pro, proti, zdrželi se, přijato. 252 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto.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 257. Ne, to odpadá. 258 pro, proti, drželi se. Zamítnuto. 259 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 260 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis 16 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 281 pro, proti, drželi se, zamítnuto. Kompromis 17 pro, proti, drželi se, přijato. 317. 317 pro, proti. Ještě jednou. Hlasujeme prosím ještě jednou o 317 pro, proti, zdrželi se, přijato. 320. Takže ještě jednou 318, pardon, 318 nyní pro, Takže 318, kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. Teď 320 pro? Proti? Drželi se? Přijato. 321 pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. Kompromis 18 pro? Proti? Drželi se?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 326 a 327 pro, proti, drželi se. Přijato. Kompromis 20 pro, proti, drželi se. Přijato. 45 pro, proti. Můžeme ověřit 45. -ku. 46 pro, proti. Musíme to opět ověřit. Ano, naprosto sdílím váš názor, říká pan předseda jednomu poslanci. Přijato. 47 pro, proti, drželi se zamítnuto. Kompromis 21 pro, proti,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 Přijato. 71 pro, proti, drželi se. Zamítnuto. 72 pro, proti, drželi se. Zamítnuto. 73 pro, proti, drželi se. Zamítnuto. 74 pro, proti, Drželi se. Přijato. 5 pro, proti, Drželi se. Přijato.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 Můžeme ověřit 85. -ku. Přijato. 86 pro, proti, drželi se. Zamítnuto. 87 pro, proti, drželi se. Zamítnuto. 88 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 88 ověříme. Přijato. Omlouvám se, to byla moje chyba, říká pan předseda. 89 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 90 pro, proti, zdrželi se, přijato. 91 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 92 pro, proti, zdrželi se. Můžeme prosím ověřit 92. Přijato. Kompromis 27. Pro, proti, zdrželi se. Přijato. 95 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 96 pro, proti. Můžeme ověřit 96. -ku. Přijato. Kompromis 28 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 29 pro, proti, zdrželi se, přijato. 30 pro, proti, zdrželi se, přijato. 103 pro, proti, zdrželi se, přijato. 105 pro, proti, zdrželi se, přijato. 106 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis 31 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 111 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 112 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. A nyní hlasování o celém stanovisku. Hlasujme elektronicky, prosím. Bylo to schváleno. Gratulujeme panu Samitovi. Now we have a report. Nyní zpráva paní Kaufmann, zavedení programu práva a hodnoty. Kompromis 53 pro? Ne, tak pozměňovací návrh 53 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, kompromis 11, pro, proti, zdrželi se přijato, 57, pro, proti, zdrželi se, prosím ověříme, 57. Zamítnuto. 61 pro. Tak ten padá. Kompromis 12 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 64 pro. Proti. To musím ověřit. 64. Přijato. Kompromis 13 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 71 pro, proti. Ověříme 71. Zamítnuto. Kompromis 14 pro, proti, zdrželi se, přijato. 83 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 84 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 86 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 90 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto.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 102 pro, proti, zdrželi se, přijato. 101 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 103 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 104 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 105 pro a 106 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 107 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 108 a 109 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, kompromis 19 pro, proti, zdrželi se přijato, 111 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 114 pro, proti, Ověříme 114. Zamítnuto. 115 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 116 pro, proti, zdrželi se. Přijato 107, 118 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 20 pro, proti, zdrželi se, přijato. Sto dvacet a sto dvacet jedna pro, proti, ověříme. Zamítnuto. 122, 123 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 128 a 129 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis 21 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 131 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 136 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto, kompromis 22 pro, proti, zdrželi se. Přijato 100 bod E pro, proti, ověříme. Přijato. Šedesát pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis jedna. pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis dva pro, proti, zdrželi se. Přijato. 16 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 17 a 18 pro, proti, ověříme. Zamítnuto. 19 pro, proti,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 zamítnuto 31 pro, proti, zdrželi se, přijato, kompromis 7 pro, proti, zdrželi se, přijato, kompromis 8 pro, proti, zdrželi se, přijato, návrh 36 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 37 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, návrh 38 pro,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 A pokračujeme zprávou paní Gebhardt. Zavedení programu Digitální Evropa na období 2021 až 2027. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 92 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se přijato. 94 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 13 pro, proti, zdrželi se. Přijato 110 pro, proti, zdrželi se. Ověříme 110. Zamítnuto. 111 pro,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 přijato. 30 pro, proti, zdrželi se, přijato. 129 pro, proti, zdrželi se, ověříme. 129. Přijato. 130 pro, proti, zdrželi se,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 proti, ověříme 132. Přijato. 35 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 36 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 133 pro, proti, zdrželi se, ověříme, 133. Přijato, 134 pro, proti, zdrželi se, přijato, 135 pro, proti, zdrželi se, přijato, 37 pro, proti, zdrželi se, přijato, 38 pro, proti, zdrželi se, přijato, 39 pro, proti, zdrželi se, přijato, 1 pro, proti, zdrželi se, přijato, 2 pro, proti, zdrželi se, přijato, 3 pro, proti, zdrželi se přijato, 41 pro, proti, zdrželi se přijato, 42 pro, proti, zdrželi se přijato, 43 pro, proti, zdrželi se přijato, 44 pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis 2 pro, proti, zdrželi se. Přijato 16 pro, proti, zdrželi se. Přijato 5 pro, proti, zdrželi se. Přijato 49 pro, proti, zdrželi se. Přijato 50 pro, proti, ověříme 50. přijato. 51 pro, proti, zdrželi se, přijato. 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 8 pro, proti, zdrželi se, přijato. 9 pro, proti, zdrželi se, přijato. 56 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se přijato. 59 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 12 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 11 pro, proti, zdrželi se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 proti, zdrželi se, přijato, 69 pro, proti, zdrželi se, přijato, 18 pro, proti, zdrželi se, přijato, 19 pro, proti, zdrželi se, přijato, 70 pro, proti, zdrželi se, přijato, 20 pro, proti, zdrželi se, přijato, 71 pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh stanoviska celého. Přijato. Blahopřejeme paní Gebhardt. A nyní Zpráva pana Krysogonose. Evropský sociální fond plus. Sto třicet šest pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 137 pro, proti, zdrželi se. Přijato 138 pro, proti, zdrželi se. Přijato 139 pro, proti, Ověříme 139. Přijato 11 pro, proti, zdrželi se. Přijato 140 pro, proti, zdrželi se. Přijato 141 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 142 pro. 142 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 143 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto 144. Ověříme 143. Zamítnuto. 144 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 12 pro, proti, zdrželi se. Přijato 13 pro, proti, zdrželi se. Přijato 145 pro, proti, zdrželi se. Musím ověřit. 145.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 tak ten padá, dobře. 150 pro, proti, zdrželi se, ověříme, 150. Přijato. 155 pro, proti, zdrželi se, ověříme. 155. Zamítnuto. 156 pro, proti, zdrželi se, přijato, 157 pro, proti, zdrželi se, přijato, 159 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 158 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 15 pro, proti, zdrželi se, přijato, 161 pro, proti, zdrželi se, přijato, 162 pro, proti, zdrželi se, přijato, 160 4 pro, proti. Ověříme 164. Přijato. Prosím, zvedejte ruce. 165 pro, proti. Zdrželi se. Přijato. 166 pro, proti. Zdrželi se. Přijato. 16 pro, proti zdrželi se, ověříme. Nejsem si jist. 16. Přijato. 167, druhá část. Pro, proti. Ověříme. Přijato. Sedmnáct pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 171 pro proti, zdrželi se, přijato. 172 pro, proti, zdrželi se, přijato. 173 pro, proti, zdrželi se. Prosím zelené a i další, aby zvedali ruce. 173 ověříme. Přijato. 174 pro, proti, zdrželi se, přijato. 176 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 177 pro, proti, zdrželi se, přijato. 178 pro, proti, zdrželi se, přijato 179 pro, proti, zdrželi se, přijato 180 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 181 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 182 pro, proti, zdrželi se, přijato 183 pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto, ale ověřím to. 183. Zamítnuto. 184 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 185 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 21 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 22 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 186 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 187 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 188 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 189 pro, proti, zdrželi se, přijato, 190 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 191 pro, proti, zdrželi se, přijato, 192 pro, ne, tak ten padá, 193 pro, proti, zdrželi se, přijato, 194 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto, ověříme 194. Omlouvám se, přijato. 195 pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto. Přijato, myslíte? Asi nevidím nějaké ruce. Přijato, máte pravdu, 196 pro, proti, zdrželi se. Přijato, 197 pro, proti, Ověříme 197. Přijato. 23 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 200 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 201 a 24 pro, proti. Ověříme. Adopted. Přijato. 25, kdo je pro? Proti. Drželi se. Přijato. 203 pro. Ne, 26 26 pro, proti, drželi se zamítnuto. 204 pro, proti, drželi se. Ověříme prosím 204. Přijato. 205 a 27 pro, proti, zdrželi se, to? Ještě to ověříme. to opravdu. 206 pro, proti, zdrželi se, přijato. 209 pro, proti, zdrželi se, přijato. 211 pro, proti, drželi se, přijato. 212 pro, proti, drželi se, přijato. 213 pro, proti, drželi se, přijato. 214 pro, proti, drželi se, přijato. 215 pro, proti, drželi se, přijato. 216 pro, proti, zdrželi se, přijato. 217 pro, proti, zdrželi se, přijato. 29 pro, proti, zdrželi se, přijato. 30 pro, proti, zdrželi se, přijato. 219 pro, proti, zdrželi se,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 229 pro, proti, drželi se. Zamítnuto. Chcete to ověřit? Ověříme 229. Zamítnuto. 38 pro, proti,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 přijato. 41 pro, proti, zdrželi se, přijato. 42 pro, proti, zdrželi se, přijato. 234 a 235 pro, proti, zdrželi se, přijato. 236 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 43 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 237 pro, proti. Můžeme ověřit 237. Přijato. 238. Ne, ne, ne. Tak 44 pro, proti. Zdrželi se. Zamítnuto.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 Zamítnuto. 72 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 73 pro, proti, uh, pardon. <laughs> Přijato. 74 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 75 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 76 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 77 pro, proti, zdrželi se. Ověříme prosím 77. Přijato. 78 pro, proti zdrželi se přijato, 79 pro, pro nebo ne, 80 pro, proti, ověříme prosím 80. -ku. Přijato. 81 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 82 pro, proti, zdrželi se přijato, 83 pro, proti, drželi se, zamítnuto, 83 ještě prosím ověříme. Tak to byla moje chyba, říká pan předseda, bylo to přijaté 84 pro, proti, zdrželi se přijato, 80, pardon, 88 pro, proti, zdrželi se, přijato. 90 pro, proti, zdrželi se, přijato. 91 pro, proti, zdrželi se, přijato. 92 pro, proti, zdrželi se, přijato. 93 pro,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 Můžeme prosím ověřit stovku. Adopted. Přijato. Osm pro, proti, drželi se, přijato. 102 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 103 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 104 pro, proti, drželi se. Přijato. 106 pro, proti, drželi se. Přijato. 107 pro, proti, drželi se. Zamítnuto. 9 pro, proti. Můžeme ověřit devítku, prosím. Přijato. 108 pro, proti, zdrželi se. Můžeme ještě jednou, prosím, nebo raději to ověříme elektronicky. Přijato. 110 pro, proti, drželi se, přijato. 111 pro, proti, drželi se, přijato. 112 pro, proti, drželi se, přijato. 113 pro, proti, drželi se, přijato. 114 pro, proti, drželi se, přijato. 115 pro, proti, drželi se. Přijato. 106, 118, kdo pro, proti, drželi se. Přijato. 121 pro, proti, drželi se, přijato. 122 pro, proti, drželi se, zamítnuto. 123 pro, proti, zdrželi se, přijato. 124 pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část desítky, kdo je pro, proti, můžeme to prosím ověřit. Přijato. 125 a 126 pro, proti, zdrželi se, přijato. 127 pro, proti, zdrželi se, přijato. 128 pro, proti, zdrželi se, přijato. Sto dvacet devět pro, proti, zdrželi se, přijato. Sto třicet pro, proti,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 zdrželi se. Přijato. A nyní hlasujeme o celém návrhu stanoviska. A toto stanovisko je přijato. Už eh, nebude asi poskytováno tlumočení, ale ještě nás čeká Eh, dvojí hlasování krátké. Nejprve jste zpráva o obchodování s některým zbožím, budeme hlasovat elektronicky. Přijato. A poslední hlasování, další zpráva paní Edinger, vytvoření Evropské sítě styčných úředníků. Opět hlasujeme elektronicky, prosím. Hotovo. Gratuluji paní zpravodajce a také vám všem.